Colleagues, may I have attention, please? Vážení kolegové, žádám vás o pozornost. I shall we welcome again to Brussels. <laughs> Vítám vás zpět do Bruselu po letní přestávce. Doufám, že jste si ji všichni užili. Já jsem zmeškal vlak, když jsem přijel do Bruselu. Um, tak jsem zjistil, jak důležitý eh, je déšť, protože zde zrovna pršelo. Podívejme se na první, pořad, na, na první bod na pořadu jednání. Máte ho před sebou. Máme zde nějaké připomínky. Náš kolega Jürge Leichtfried, který je zpravodajem jedné zprávě, k jednomu tématu, o kterém máme dnes hlasovat, mě požádal, abychom diskuzi o bodu 13 odložili. Jedná se o změnu nařízení, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Takže toto téma dnes projednávat nebudeme, jedná se o bod 13. Rovněž nám komise oznámila, že generální ředitelství pro energetiku se nemůže zapojit do diskuse o bodu 14 dnešního pořadu jednání. Bod 14 se týká diskuze o nové energetické strategii pro Evropu. Nicméně budeme pokračovat podle pořadu jednání. Kader Arif požádal o slovo. Ano, pane předsedo, jenom bych se chtěl zeptat k bodu 12. Bylo by možné to odložit? Vzhledem k tomu, že některé politické skupiny eh, nejmenovaly zpravoda. Já bych byl rád, abychom o tom jednali po Štrasburku, kdy politické skupiny, včetně mé politické skupiny, už budou mít jmenované zpravodaje. Ano, tento bod bude odložen. Budeme o něm jednat později. Takže bod 12 rovněž odpadá pro dnešek. Jinak nikdo nemá nic k pořadu jednání, takže považujeme pořad jednání za přijatý. Bod 2 na pořadu jednání. Schválení zápisů ze schůzí z dvou posledních schůzí v červnu a v červenci. Tyto zápisy budeme považovat za přijaté, pokud nebudou předloženy žádné připomínky do konce této schůze. Bod 3. Sdělení předsedy. Jako obvykle, tato schůze se přenáší na internetu s výjimkou neveřejného jednání. Seznam všech korespondentů máte před sebou. Dostali jste ho k dispozici. A číslo pět našeho newsletteru a bylo vydáno, bylo rozděleno, bylo distribuováno. Mnohokrát děkuji sekretariátu za výbornou práci. Nyní začneme hlasovat. Začínáme bodem čtyři na pořadu jednání. Připravte si hlasovací karty. První dokument, o kterém budeme hlasovat, je makroekonomická pomoc Moldavské republice. Zpravodajem je Juliu Winkler z EPP. Pět pozměňovacích návrhů jsme schválili na poslední schůzi v červenci a podle informací, které mám k dispozici, souhlasí rada s těmito pozměňovacími návrhy a tak jsme se dohodli v prvním čtení. Nyní bych chtěl předat slovo Juliu Winkler, jestli má nějaké připomínky. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já budu velice stručný, protože v červenci už proběhla diskuse, kdy jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích. Jenom bych chtěl kolegům připomenout pozměňovací návrhy a vycházely z diskuze o makrofinanční pomoci Ukrajině. Jednali, jednalo se o pozměňovací návrhy, které se snažily zvýšit transparentnost procesu, eh, posílit kontrolu parlamentu a tak dále. Nyní budeme hlasovat eh, o konečném výsledku. Jedná se o pomoc Moldavsku, což je sousedská země, která čelí obtížné hospodářské situaci. Myslím si, že se jedná o velice silný signál, který může Evropský parlament vyslat. Děkuji. Děkuji, budeme tedy hlasovat. Jedná se o elektronické hlasování, zahajuji hlasování. There is one extra green. There is one extra green vote. One not. Jeden hlasuje navíc. Máme zde jednoho navíc EPP. Prosím vás, mi dejte svoji kartu. Kolik hlasů mají? Dva hlasy. Who has used one vote more than entitled to. Máme zde o jeden hlas navíc. Zdá se, že je to v pořádku, je to... Výsledek je jednohlasný, 20 hlasů pro. Gratulujeme zpravodaji. Řečník nemluví na mikrofon. Omlouvám se, měl jste nám dříve říci, že vaše hlasovací zařízení nefunguje. Takže zaznamenáváme, že jste hlasoval proti, takže máme jeden hlas proti. Věřím vám, říká předseda. Takže 20 hlasů pro, jeden hlas proti. Nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Opět zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Opět váš hlas se neobjevuje, můžete si sednout někam jinam, k jinému hlasovacímu zařízení, nicméně v každém případě zaznamenáváme vaše, váš hlas. Takže tímto jsme odhlasovali tento bod. Gratulujeme Juliu Winklerovi. Nyní se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání. Hlasování o změně nařízení Rady kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU či s tímto procesem spjaté. Já osobně jsem zpravodajem. Můžeme tedy postoupit k hlasování. Elektronické hlasování. Začínáme pozměňovacím návrhem číslo 3. E, to jsem stáhnul. Takže pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel, ostatní byli pro. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jeden hlasoval proti. Pozměňovací návrh 7. Jestli se nemýlím, říká předseda, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jeden byl proti. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednohlasně. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jeden proti. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Jeden byl proti, přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jeden se zdržel. Konečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Připravte se. A hlasujeme o návrhu komise v pozměněném změní. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Vilieme, hlasoval jste proti? Řečník nemluví na mikrofon. Přijato. Hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Jeden se zdržel. Ah, there is another vote to be done. Uh, tak ještě jedno hlasování, a sice o zahájení neformálního vyjednávání s radou a komisí s cílem dosáhnout eh, dřívější dohody. Kdo je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o bodu 6 což je postoj parlamentu k návrhu eh, rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou všechny oddíly. Naším navrhovatelem je Petr Šťastný za e Začneme tedy pozměňovacími návrhy. Krável stanoviska první pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak eh, ověřme to. elektronické závěry hlasování. tak jsem rád, že jste se drželi mého doporučení. Končím hlasováním. A výsledkem je zamít... A pardon, omlouvám se, přijato. Tak, to se omlouvám. Já jsem se díval na špatné místo. nyní budeme hlasovat o původním textu návrhu odstavce 4. A to rozděleně. Respektive tam takhle všechno odpadá. Takže přejedeme rovnou k pátému odstavci. A, tam číslo 6 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Bude proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 11. A tady máme chybu. Pozměňovací návrhy 11 a 12 se navzájem nevylučují. Takže lze je tam mít oba zároveň. Jinými slovy, 12 neodpadá, pokud bude 11 schválena. Nyní tedy pozdělací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozdělací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Končím elektronické hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k rozpočtovým položkám. Máme celkem dva k řádce 20.01.02 67, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom 6778. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejný výsledek. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je Přijato. Jedním hlasem proti. A já tedy blahopřeji Peteru Šťastnému. A nyní přejdeme k bodu 7 a budeme hlasovat o stanovisku přijatém eh, Joem, tedy navrženém Joem Higginsem z GUE o aspektech akčního plánu provádění stokholmského programu v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a mezinárodního práva soukromého. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů. Podívejme se nejdřív na číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní tedy ověříme. Zahajuji hlasování elektronické o pozměňovací návrhu číslo 1. Končím hlasování. Zamítnu to opravdu. Tak zopakujeme hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Kompromisní pozměňovací návrh, návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Můžu ho ukončit? Končíme hlasování. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijete. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je pro? Devítku, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Řečník nehovoří na mikrofon, ale pan předseda říká, Zkontrolujeme hlasování o desítce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže eh, vaše zařízení tentokrát fungovalo. Závěrečné hlasování o upraveném znění. A výsledkem tohoto hlasování elektronického je přijetí. Blahopřeji panu Higginsovi. Teď bod číslo 8. Hlasování o změně nařízení Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrném rozpočtu evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. Naším navrhovatelem je Kader Arif. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu stanoviska Kader Arifa. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. pouze jedním hlasem proti. Gratuluji panu Rifovi. A tím končím eh, hlasování. Děkuji za spolupráci a nyní se podíváme na bod číslo 9, kterým je povinné uplatňování nařízení OSN pro schvalování typu motorových vozidel, jejich příplných vozidel, systému konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Naším zpravodajem je pan Martin Kazak z ALDE. A tentokrát budeme projednávat návrh doporučení. Dávám slovo panu Metinu Kazakovi. Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, comme vous l'avez... Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Je to doporučení, návrh doporučení, které vám nyní představí. Jde o používání 61 předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. A jedná se o motorová vozidla, jejich přípojná vozidla a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro fyzika. V roce 1947 byla založena Organizace spojených národů která má měla za cíl podpořit znovu obtenvení Evropy, tedy tehdy, má jakožto členy Evropské země, Izrael, eh, Republiky Střední Asie, USA a Kanadu. Tato komise poskytuje šanci pro spolupráci v oblasti právní a v hospodářských otázkách. Předpisy jsou potom v členských zemích povinně uplatňovány. Jedná se tedy, jak jsem již řekl, o 61 předpisů a tyto je třeba převést do evropského práva, abychom zahránili tomu, že u technických předpisů, certifikace a administrativních postupů by mohlo docházet k dvojí práci Tímto eh, tedy vznikne předaná hodnota jak v členských zemích, tak ve vlastních institucích Unie. Takovéto mezinárodně dohodnuté normy eh, umožňují a vylepšují přístup třetích zemí. Zejména se to týká zemí, které přistoupily k dohodě v roce 58. Dároveň to povede k lepší konkurenceschopnosti zemí EU. Rád bych vám navrhl jednu věc. Proč byste měli souhlasit s tímto provedením Protože ovšem jsme toto ještě nedostali oficiálně za úkol, jakožto výbor, tak bych navrhla, abychom o tom hlasovali příště. Ten postup se změnil tím, že stoupila v platnost Lisabonská smlouva, proto tedy musíme celý postup eh, znova nenechat objatnit komisí. Podle článku 81 jednacího řádu není možné předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Ah, okay. Um, you are right in uh, remarking that. Máte pravdu, když říkáte, že ještě není možné hlasovat, protože nemáme reakci rady. Takže je správné odložit hlasování a počkat na tuto reakci. Máme zde zástupce komise Florán Herlitz takže mu předávám slovo, aby se vyjádřil k výboru. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu Kazakovi za jeho úvodní slova a také za rychlou práci, kterou odvedl, protože v podstatě jeho zpráva je již takřka hotová. Nechci k tomu dodávat příliš dlouze. Chci krátce říci, že to zázemí je poněkud širší. Jde v podstatě o podporu bezpečnosti, týká se to o nařízení Rady a parlamentu z minulého roku. A cílem je některé z předpisů hospodářské komise zavést i pro nás Evropskou unii závazným způsobem. Je to iniciativa, která sleduje cíl zjednodušení Jde o to, aby tedy staré směrnice nařízení byla nahrazena a, bylo celé, a celé, aby to bylo zjednodušeno. Tímto způsobem zajistíme dodržování předpisů Evropské hospodářské komise. Nechci opakovat to, co řekl pan Kazák, to bylo velice jasné. A chci rovněž dovat, že na radě probíhá diskuze o tomto tématu. Například 27.7. Eh, se o tom na radě hovořilo. Oni v tom nevidí žádné velké problémy, ale v této souvislosti vyvstává jedna otázka a to je otázka právního základu, který je třeba ještě v textu vyjasnit. Tento bod je tedy ještě otevřený ale pravděpodobně na dalším zasedání rady 8. září to bude vyřešeno a e, potom i hned e, obdržíte tento dokument a budete se s tím moci seznámit a rozhodnout potom s plnou znalostí věci. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo má něco k tomuto tématu? Nikoli, takže děkujeme panu Kazakovi. Bod 10 je podobný případ. Povinné použití předpisů Evropské hospodářské komise OSN číslo 100 pro schvalování motorových vozidel z hlediska elektrické bezpečnosti. To je tedy ten rozdíl. Naším zpravodajem je Nicolo Rinaldi ze skupiny ALDE. A já navrhuji, abychom postupovali jako u předchozího bodu. Je zde Nicolo Rinaldi, ano, předávám slovo. Eh, un caso molto simile, ma molto più facile, molto più fortunato rispetto al... Děkuji, pane předsedo, je to obdobné, jak již bylo řečeno, ale je to mnohem jednodušší než ten eh, balíček předpisů, o kterém hovořil kolega Kaza. Protože tam šlo o 61 předpisů a já mám pouze jeden předpis, takže je to mnohem jednodušší úkol. Jak říkám, jde tedy o hospodářskou komisi Organizace spojených národů, jedná se o bezpečnostní normy pro hybridní vozidla, pro tedy eh, motorová vozidla s energetickým hnacím ústrojím buď plně elektrická či hybridní. Komise jí řekla, že to celé eh, potřebuje nový rámec. Jedná se o nástroj, pomocí kterého chceme zjednodušit Eh, uvádění těchto hybridních vozidel na trh. Podniky nebudou potřebovat celou řadu různých schválovacích dokumentů a postupů. Ne, my jsme vytvořili jeden jediný právní nástroj, který potom bude sloužit jako referenční rámec. Jedná se o zprávu, která nemá žádný zvláštní politický obsah. Je to technická věc jde o to, že chceme podpořit vozidla, která nevyrábí tolik emisí. Asi tak jako v případě zprávy pana Kazaka máme i jisté komplikace, protože i u tohoto nařízení ještě není zcela vyjasněn právní základ. Rada a komise o tom ještě hovoří a oficiálně eh, vlastně se na nás ještě neobrátili. Proto bych navrhl, abychom v rámci naší příští schůze zařadili tento bod znovu na pořad jednání. Není možné předkládat pozměňovací návrhy, ale vycházíme z toho, že komise návrh nezmění. Děkuji. Chce k tomu ještě vyjádřit eh, komise, pan Harlic. Ano, jenom bych upřesnil, že eh, tohle nařízení eh, zdůrazňujeme, protože je třeba upřednostnit eh, vývoj elektrických vozidel. My chceme, aby se objevila na trhu co nejrychleji. Je to také nařízení, které se nedávno objevilo v evropské strategii pro eh, čistá a ekonomicky efektivní vozidla, což je sdělení komise vydané v eh, dubnu letošního roku. A jenom jsem chtěl upozornit na tu souvislost. Děkuji. Je tady ještě někdo, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Tak ne, děkuji. Děkuji panu Rinaldimu. A tady eh, je zřejmé, že my nemůžeme být obvinováni, že zdržujeme Unii. My jsme dokonce ještě tady napřed před radou. A teď se podíváme na jedenáctku. Přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. To je to nařízení, které by mělo navazovat na stávající tedy eh, bilaterální dohody o ochraně investic mezi členskými státy a třetími zeměmi. Jak víte, tak Lisabonská smlouva přichází s novou pravomocí pro EU v této oblasti, takže je na to třeba nařízení, tedy pro e, tu situaci, kdy existují stovky a stovky dohod o ochraně na investice s třetími zeměmi. O přímých tedy zahraničních investicích. A naše zpravodajem Karl Schmidt, takže já mu k tomu dám slovo. Karl Schlitter, pardon. Děkuji, pane předsedo. To je úžasné. Já vás tady všechny eh, vítám na téhle eh, zajímavé debatě o tomto zajímavém tématu. Myslím si, že můžeme s klidem říci, že tohle je nová věc a je to nová pravomoc pro nás řešit tuhle otázku. A mm, myslím si, že 7. Eh, července tedy bylo vydáno sdělení a to způsobem, který ukazuje že může dojít k určitému střetu pravomocí mezi institucemi. Nicméně máme tady novou smlouvu, která jasně stanoví, že se jedná o evropskou eh, pravomoc, unijní pravomoc a všechny tři instituce se musí shodnout k řešení této otázky a věřím, že většina z vás bude souhlasit, eh, když řeknu, že v této věci máme mít slovo. A Tohle konkrétně se týká stávajících bilaterálních dohod a vzhledem k tomu, že Unie teď si tohle bere na sebe, tak to znamená, že můžeme navrhnout další použití této pravomoci, její rozšíření na cestě vpřed. Ještě nebo dříve jsme, no vlastně ještě do teďka máme přes tisíc těch bilaterálních dohod a já si myslím, že je důležité abychom zajistili určitou právní jistotu. A abychom zajistili současnou platnost stávajících dohod a nové úpravy, dokud nebudeme si jistí, že to nové nařízení je v pořádku. Ale potřebujeme tam také nějakou tu doběhovou doložku doložku o automatickém ukončení platnosti, protože eh, si uvědomíme, že některé ty eh, dohody jsou zastaralé, některé jsou takové koloniální svým pojetím. Prostě přijedeme si, vezmeme si, co, co chceme a necháme je tam, ať si dělají, co chtějí s tím zbytkem. Takhle nevypadá moderní evropská politika. Takže my budeme muset se vyrovnat s těmi stávajícími dohodami, ale budeme muset mít i přechodné období, tedy kdy budou současně platit, tak bychom zajistili právní jistotu. Nicméně musíme také eh, zajistit, aby nebyly platné věčně, protože nemůžeme mít společnou obchodní politiku, pokud budeme mít tisíc smluv, které budou s ní v rozporu. Já si myslím, že tohle je součást, nebo jedna ze tří otázek, které souvisejí s investicemi. Tohle je tedy eh, to přechodné období a ten přechod eh, od jednotlivých eh, dohod, tam musíme rozhodnout, jak dlouho to bude trvat. Potom tady máme El Chadraujího zprávu, investiční politiku a potom mandáty, které bude muset komise získat Eh, komise od eh, rady a jak se na nich parlament bude podílet. Nás se zatím nikdo neptal, ale eh, nová investiční politika docela jistě bude potřebovat investiční, tedy legislativní základ a potom parlament bude zapojen. A my nemůžeme odsouhlasit jenom to, aby parlament a komise sami, sama vyjednávala s Kanadou, Indií, Singapurem a tak dále. Takže myslím, že ve všech třech částech budeme muset trvat na využití pravomoci podle nové smlouvy a pokud se má nová smlouva na opravdu uplatňovat, tak Rada a komise budou muset nalézt způsob, jak sám jednat. Podíváme-li se na obsahovou stránku návrhu komise, tak Jak už jsem říkal, máme všechny ty staré bilaterální dohody. Některé budou eh, v rozporu s novou politikou Evropské unie a je na komisi jako na dozorčím orgánu, aby ten konflikt vyřešila. Musíme eh, stanovit pravidla eh, pro to, kdy a za jakých podmínek bude komise moci, moci odmítnout prodloužení stávajících eh, smluv. Tato pravidla je tedy třeba stanovit a to s pomocí parlamentu. A potom je tady ještě jedna věc. Máli zde být to období současné platnosti, které zde bude, jak vyřešíme eh, doložku nejvyšších výhod, která je součástí celé řady těchto dohod? Pokud eh, jedna země dává určité právo v jedné smlouvě a nedává jí ho v jiné smlouvě. A jsou tady některé země, které chtějí používat doložky nejvyšších výhod. A jak to potom bude vypadat se společnou evropskou politikou? Takže tohle musíme vyřešit. jak pro přechodné období, tak pro novou politiku, kterou se budeme chtít stanovit. A potom jsou tady minimální dohody pro investiční do, pro, in, pro investice, zejména pokud jde o transparentnost. Myslím si, že tam je to teď úplně špatně. Máme to zcela, mm, no, zcela transparentní orgány, eh, které eh, rozhodují uzavřeně o eh, důležitých otázkách pro lidi pro životní prostředí. Takže transparentnost těch stávajících i v těch nových je důležitá. A potom je tady lepší, nutná eh, lepší rovnováha mezi pravidly a povinnostmi investorů. A tady bych se také rád dotknul otázky komplexního eh, nebo soustavného přístupu. Nemůžeme mít eh, dohody eh, s jinými zeměmi o sociálních, ekologických eh, právech a lidských právech a potom na ně vytávat dohody staré, které na tato práva neberou ohled. Takže tohle třeba mít na paměti, až budeme vyjednávat znovu. Že některé z těch dohod, jak říkám, jsou velice staré a vůbec nejsou v souladu s moderními cíly evropské politiky. A potom je tady eh, eh, řada příležitostí pro některé členské státy. Možná, že eh, Británie, Nizozemsko i v Německu už mají stovky těch bilaterálních dohod, ale jiné země nemají. Takže i jak zajistit, aby tady nebyla takováhle nerovnováha, jak zajistit rovné pole působnosti pro všechny členské státy. Protože to přechodné období možná bude dlouhé, ale nemůžeme tam mít ty eh, nesmírné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi celou tu dobu. A potom uh, jsou zde také ustanovení uh, o revizi ve článcích 5 a 12, kde je řečeno, že nejpozději do pěti let po vstupu v platnost komise posouzí, posoudí uh, potřebu přehodnotit nebo změnit nebo napsat úplně novou úpravu. Ale vůbec tady není eh, žádný návrh o ukončení platnosti. Já jsem ochotný bavit se o eh, tom, jaké by to mělo být datum, ale to datum by tam mělo být, protože když tam to datum nebude, tak nikdy konce tohoto chaotického režimu tisíců bilaterálních dohod nedohledneme. Takže bych byl rád, kdybychom se dohodli s komisí, s radou o té doběhové doložce, protože samozřejmě je tady smlouva, tu musíme dodržovat a nebudeme ji dodržovat, nebo nedodržíme ji, když tady potom budeme mít stovky dohod, které budou zejména ještě obsahovat nějaké doložky nejvyšších výhod pro v některé země a ne pro všechny, což by bylo v nesouladu se stávající politikou. Takže o tom je třeba si popovídat. A potom komise hovoří o různých právních aspektech ve článku 9 ABC. Nejdříve se to týká komunitárního práva, ano, samozřejmě všechny dohody by měly být v souladu s ním. Potom se tady eh, hovoří o, o eh, překryvu různých právních úprav. To jsou takové ty formální věci, ale část C, tu bych asi měl přečíst, protože to je moc zajímavé svým způsobem. Takže článek 9C je, že komise schválí zahájení formálního vyjednávání, pokud nedojde k závěru, že zahájení vyjednávání by bylo v nesouladu eh, s zákonem za C, ale představilo překážku rozvoji a naplňování politiky Unie, která se týká investic, zejména v souvislosti se společnou obchodní politikou. A já si tady myslím, že není vhodné, aby se tady hovořilo o, pouze o e, investiční politice EU. uh, e, tady jde o to, aby investice nám e, pomáhaly dosáhat ekonomických, sociálních a ekologických cílů. To je moderní obchodní politika. A pokud se tady bude odkazovat jenom na investice, tak se to bude dát vykládat velice široce anebo eh, velice úzce. Takže my bychom měli eh, se na té interpretaci dohodnout. A já jsem pro širokou interpretaci, abychom tedy eh, to vykládali tak, že nám to má sloužit k dosažení našich širších cílů. A myslím si, že to je zhruba všechno z mé strany a rád si vyslechnu vaše názory. A samozřejmě neváhejte se na mě obracet se svými návrhy ještě předtím, než eh, navrhnu svoji zprávu čím eh, dříve. Přijde se svým návrhem, tím eh, větší návrh má na projití. Když bude v původě návrhu, tak už to bude dobré. Analýzy. Mnohokrát děkuji za tuto analýzu nařízení a problému a otázek, které přináší. Než předám slovo komisi a radě, Eh, vyslechneme si názory ostatních politických skupin, nejdříve Kader Arif. Děkuji, pane předsedo. Já nemám mnoho věcí, které bych dodal po té, co řekl, k tomu, co řekl pan Šliter. Myslím si, že pokryl v podstatě veškeré otázky, které se týkají těchto bilaterálních dohod. Jenom několik bodů, které bych chtěl zopakovat a které vyplývají z diskuse s panem Sullivanem, kterou jsme vedli v červenci. Bylo to neveřejné jednání, ale něco už z toho pan Šleter zmínil. Myslím si, že jeden bod, na který se budeme soustředit v naší práci ve výboru INTA v následujících měsících, bod, který stojí za zmínění, je skutečnost, že Lisabonská smlouva nám dává pravomoci v této oblasti. V každém případě těchto pravomocí musíme co nejlépe využít. Pravomocí, které vyplývají pro parlament z Lisabonské smlouvě v oblasti investic. Jedna jednoduchá otázka. Řekli jsme, že spolurozhodováním budou přijata přechodná opatření. To znamená, že náš hlas bude vyslyšen. Doslechli jsme se také, že komise vyjednává o nových investičních dohodách s Kanadou, eh, Singapurem, Indií. To už eh, zmiňoval pan Schlitter, také se zeměmi Mercosuru. tyto dohody budou mít důležitý dopad. A zdá se, že eh, zde dochází k dvojím aktivitám a že z jedných aktivit jsme vyřazováni. A poukazuje se zde na to, že aby neměla probíhat žádná vyjednávání o investičních dohodách, pokud parlament nemá příležitost se k tomu vyjádřit. Já bych také chtěl zdůraznit, že rámcová dohoda mezi komisí a parlamentem stanovuje, že veškerý mandát k vyjednávání musí být schválen parlamentem a musí být eh, zaslan parlamentu eh, včas, aby bylo možné, aby se parlament vyjádřil. Já chci, aby tyto principy byly řádně respektovány. My očekáváme, že brzo tedy dostaneme návrh mandátu pro vyjednávání s těmito zeměmi. Tanja Kaspery? Eh, den Punkt, den Milé kolegyně, milí kolegové, to, o čem již mluvil pan Kadich Arif, tak já bych právě tedy předřečníka pana Kadifa chtěla velmi podpořit, ale chci se soustředit zejména na to, co máme dnes na pořadu jednání, a to je zpráva kolega Šlitera. A musím říct, že to, s čím přišla komise, se mi příliš nelíbí. Jsem přesvědčen o tom, že to, co předložila komise, povede k obrovské právní nejistotě v oblasti průmyslu, v oblasti investorů, ale také u odborů. Zažíváme momentálně, že celá řada podniků je znejistila, protože se bojí, že by bylo možné vlastně napadnout určitého dohody, že by komise mohla určité dohody dokonce s nimi jít až k soudům, například k Evropskému soudu. Proto si myslím, že to není dobré pro pracovní místa v Evropě, ale také to není dobré pro rozvojové cíle a pan Šlitr o nich také hovořil. A když se podívám na investice v zahraniční, které byly vypracovány udržitelným způsobem, tak si myslím, že poslední, co potřebujeme, je to, aby takovéto investice byly spochybňovány jakýmsi s novým propracovávání stávajících dohod. Proto je důležité, abychom si jasně uvědomili, jak budeme zacházet se stávajícími dohodami, které již byly uzavřeny a existují. Samozřejmě víme, že každé dohody, které existují určitý, v určitou dobu, prostě vypečí. Jistě ano, já jsem pevně přesvědčen o tom, že Potřebujeme pro naše podniky právní jistotu a samozřejmě potřebujeme, jakožto Evropská unie, být e, vůči našim zahraničním partnerům, partnerem spolehlivým a to musí být naším prioritou. A proto tedy musíme ještě jednou hovořit o tématu doložky o ukončení platnosti. A další věc, o čem chci hovořit, je toto. Pokud komise chce dojednávat novou dohodu v budoucnosti, tak navrhla, že v tomto případě nemá rada jí udělovat mandát, který by eh, prohlásil stávající dohody za ne platné. To se opět týká dohod tématu právní jistoty. Myslím si, že je to věc, kde by v podstatě i komise mohla svým způsobem vydírat parlament. Toto jistě není dobré. Já si myslím, že my jakožto parlament bychom měli mít právo se k tomu vyjádřit, eh, například eh, říci, ne, toto se nám nelíbí ze sociálních důvodů, z důvodů životního prostředí a tak dále. Pokud parlament tedy bude proti mandátu, a rada žádný mandát neudělí a komise potom bude mít možnost jednat, jak chce, tak si myslím, že by to pro nás byla medvědí služba a proto bych byl rád, kdybychom se tímto tématem ještě intenzivně zabývali a byl bych velice rád, kdybychom v rámci časového harmonogramu mohli nalézt takový způsob, abychom opravdu mohli mít dostatek času hovořit o pozměňovacích návrzích, které budou předloženy a abychom na to měli dostatek času. Děkuji. Thank you. From the... Mnohokrát děkuji. Nyní se skupinu ALDE. Ten Alde Sandes. Mnohokrát děkuji. Já hovořím za liberály a demokraty. Chtěla bych říci, že naprosto souhlasím s tím, co řekli předchozí tři řečníci. Myslím si, že se musíme podívat na tu otázku eh, trochu jinak. A chtěla bych to říct i komisi. Je zajímavé podívat se na eh, tuto otázku přechodných opatření a souhlasíme s tím problémem s tou otázkou eh, právní jistoty. Nemůžeme dovolit, dovolit, aby zde byla právní nejistota. Ale hovořit o přechodném období, aniž bychom jasně stanovali, jakou politiku chceme, eh, pokud jde o investice a jakou strategii chceme, já si myslím, že eh, to je naprosto nesmyslné. To je přístup z opačného konce. Je správné, že eh, se komise zabývá otázkou přechodného období a přechodné úpravy, ale já si myslím, že se na to musíme podívat detailněji. Pokud má Lisabonská smlouva nějakou eh, platnost a pokud my máme v parlamentu naplňovat Lisabonskou smlouvu, potom se těmito otázkami musíme zabývat eh, do hloubky. Nemůžeme se soustředit jenom na to přechodné období. Musíme se jasně podívat na to, jaké typy investic chce Evropská unie, jaké vztahy chce mít se třetími zeměmi jaké vztahy chce mít v oblasti eh, otázek životního prostředí, sociálních otázek a tak dále. Myslím si, že se musíme nejdříve podívat na cíl strategie, eh, dříve než se budeme zabývat otázkou časového harmonogramu. Děkuji. Nyní William Dartmouth. Mikrofon, prosím. Řečník nehovoří do mikrofonu. Thank you very much. Nothing seems to be working today. Eh, děkuji. Zdá se, že dneska nic nefunguje. Já bych chtěl říci, že na rozdíl od ostatních kolegů ve výboru, já chci chránit v zájmu Velké Británie a eh, pos, pokrok a postup. Eh, nechci, abychom se vytvářeli evropský superstát. Když se na to podívám z pohledu Velké Británie, Nejedná se o nic než o věc, která je velice znepokojící. Hovoří se zde, že smlouva o fungování Evropské unie eh, stanovuje výhradní pravomoc Evropské unie v oblasti přímých zahraničních investic. Dále se zde hovoří o výlučné pravomoci unie v dalších oblastech. Eh, vím, že se opakuje, ale je to tak v dokumentu. Pan Schlitter je velice dobrým řečníkem a velice charismatickým řečníkem a naprosto správně řekl, že existují tisíce dvoustranných dohod na národní úrovni. Některé země mají tisíce takových dohod, některé jich mají jenom několik, to je pravda. Dále Karl Schlitter řekl, a já s ním nesouhlasím, že není možné mít um, extrémní nesrovnalosti mezi jednotlivými zeměmi. A, a různé země jsou ale různé země. A já si myslím, že Evropská unie vychází z naprosté iluze, a to z iluze, že všechny země jsou stejné ve chvíli, kdy jsou naprosto rozdílné. Jedna ze zemí, která má celou řadu dvoustranných dohod, je právě Velká Británie asi 40 všech přímých zahraničních investic a přicházejících do Evropské unie jde do Velké Británie. Dále, pokud jde o vnější investice EU, Velká Británie je jedním z největších investorů. Například, tak jako Spojené státy jsou největším zahraničním investorem ve Velké Británii, stejně tak je Velká Británie největším zahraničním investorem ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, co jsem řekl, když se podíváme do kapitoly 3 a podíváme se na ty klauzule, článek 8 požaduje, aby členské státy oznámily komisi, pokud hodlají měnit již existující dvoustranné dohody nebo pokud chtějí uzavírat nové dohody. Dále článek 9 a podle mě, podrobně popisuje důvody, na základě kterých by komise nepovolila zahájení formálních jednání členských států o nové dohodě. Článek 10 požaduje, aby členské státy komisi průběžně informovaly o jednáních nebo nových jednáních, která byla povolena a že komise může požádat o to, aby se účastnila těchto jednání jako pozorovatel. Dále článek, 3, článek 11 hovoří o tom, že eh, komise musí souhlasit s vyjednáváním a komise eh, posoudí, zda dohoda neohrožuje eh, probíhající jednání o investicích nebo zda a tato vyjednávání nejdou proti právu EU. To jsou obrovské a zásadní změny a tyto změny velice poškozují zájmy mé země. A vidím, že pan David Martin se dívá do země, ale já si myslím, že by neměl se stavit eh, zády k takovýmto zásadním otázkám. Já respektuji eh, většinu kolegů a pana zpravodaje, ale myslím si, že z hlediska Velké Británie je tento návrh celá děsivý. Především tedy ze strany evropského, je děsivý především pro, evro, pro hospodářství Velké Británie a pro podniky Velké Británie. Uh, v budoucnosti by Francouzi a Němci mohli mít právo hlasovat proti důležitým investicím ve Velké Británii. Velká Británie trpí neustálými interferencemi do vnitřní a politiky ze strany EU. Evropská unie do značné míry svou legislativou zasahuje do britské legislativy a to je nepřijatelné. Já se domnívám, že tyto návrhy jsou prvním krokem k něčemu, co bude naprosto, naprosto zničující. A já si myslím, že ostatní kolegové by se k tomu neměli stavit zády, když něco takového říkám. Děkuji. Nějaké další připomínky předtím, než předám slovo komisi? Pan eh, Mauro Petricione ředitel generálního ředitelství pro obchod. Předávám slovo. Thank you, Chairman. Thank you very much for giving me the floor. Uh... Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já pomenu uh, obecný úvod o tom, proč jsou investice důležité, ale uh, rád bych udělal tři věci a sice připomněl, že jak komise vnímá tuto politiku v kontextu uh, společné obchodní politiky, proč jsme předložili tento dokument. Rád bych připomněl eh, klíčové prvky návrhu tohoto nařízení, eh, což doufám eh, zareaguje na některé otázky vašich členů. Nicméně nemůžu předstírat, že vám odpověď úplně na všechny vaše otázky v tuto chvíli. Pane předsedo, obecně v Evropské unii jak zahraniční, tak eh, domácí investoři mají eh, zaručené eh, stejné podmínky před zákonem a přístup na trh. Nemůžeme to teď říci o našich investorech v zahraničí. Celým cílem je zajistit, aby naši investoři měli v zahraničí stejné podmínky jako cizí investoři u nás. Nejde o to, abychom eh, se, chtěli, eh, abychom se vyhnuli povinnostem eh, z zákona v jiných zemích. To je východisko pro to nové ustanovení v Lisabonské smlouvě. Je velice důležité, a komise si to je plně vědoma, že investiční politika je také velice přesnou součástí eh, detailního rámce koncepčního a komise i eh, rada jsou připraveny hrát v tomto ohledu svou roli. Jak už to bylo uvedeno, při tvorbě nové politiky nemůžeme pomíjet, že máme asi 12 bilaterálních investičních dohod eh, pro jednotlivé členské státy. Vzhledem k tomu, že nejsou dohody na evropské úrovni, tak e, tohle jsou nástroje ochrany našich investorů v zahraničí a e, ujištění toho, že naše politika se nebude dramaticky v čase měnit. Tyto dohody zůstávají e, platné podle mezinárodního práva. To je důležité poznamenat. Pokud s nimi někdo nic neudělá, tak zůstávají platné a právní jistota podle mezinárodního práva je zaručena. Problém je, že eh, eh, zde dochází ke střetu s tou novou evropskou pravomocí, pokud jde o to oznamování těch dohod. A eh, návrh tohoto nařízení má tuto nejistotu odstranit. Tady má být dostatečný čas na přijetí toho nařízení, což se samozřejmě vyžádá určitou dobu vzhledem k novým legislativním postupům ale je důležité, aby naši investoři a zahraniční investoři dostali signál, že evropské eh, instituce pracují na odstranění té nejistoty. Zároveň, a to o tom už eh, zde dnes se hovořilo, eh, zajištění právní jistoty tím, že by se postupovalo podle stávajícího AKY, nelze docílit. tak abychom eh, byli stále v souladu s duchem i s literou smlouvy. Debata s parlamentem a s radou ukáže, jestli se nám eh, podařilo eh, tímto návrhem dosáhnout stávajícího cíle, ale o to tady vlastně jde. Toto sdělení je samozřejmě prvním krokem, nereaguje na všechny otázky, nicméně vydává určitý signál o tom, že ta politika se bude vyvíjet a stanoví nám určité, eh, určitý náčrt toho, jak ta politika bude vypadat. Má být tedy i jasná, předvídatelná, založená na eh, transparentní debatě s institucemi a všemi zainteresovanými stranami a jsou zde stanoveny určité základní principy pro eh, eh, rozhodnutí, kterým možná budeme eh, zakrátko čelit. Já bych poukázal na tři hlavní rysy tohoto nařízení. Za prvé, jeho cílem je zajistit legalitu existence těch stávajících smluv. Tady se eh, ovšem nepřijímá žádný eh, nelegální obsah těch eh, smluv. Jakékoliv porušení smlouvy nebo evropského práva nelze tímto považovat za schválené tímto nařízením. Zase hovoří, že je to bez vlivu na povinnosti členských států. Členské státy jsou zodpovědné za odstranění nesouladů, a v komise bude muset přijímat právní kroky, pokud to bude nutné. My tímto nařízením nechceme změnit právní situaci jinak, než abychom odstranili nekompatibilitu, která se týká pravomocí. Nic jiného. Potom je tady pravomoc pro členské státy i nadále eh, vyjednávat ty bilaterální eh, dohody. A to je samozřejmě pravomoc omezená a výjimečná. A jsou pro ní eh, dva hlavní důvody. Za prvé, je třeba vytvořit evropskou politiku a to bude postupné. I kdybychom měli zdroje a všechny potřebné poznatky, tak by bylo prakticky nemožné, aby Unie nahradila 12 smluv v nějaké dohledné rozumné době. Proto vytvoření evropské politiky bude eh, postupné, je nevyhnutelné a ten eh, přechodový mechanismus má eh, nahradit ty dopady toho, že to bude postupné. Řada těch dohod je samozřejmě velice stará, ale eh, všechny se musí obnovovat a členské státy je pravidelně aktualizují. A bychom byli rádi, aby je aktualizovali i v tomto rámci. To je tedy další důvod pro eh, to postoupení pravomocí, protože eh, řadač smluv odporuje eh, smlouvám ve stávající době a členské státy to mají uvést eh, do souladu a teď můžou tady to použít jako jeden eh, instrument k nápravě zásadního nesouladu. Mm, například toho, na který často poukazuje soudní dvůr. A teď poslední věc, pane předsedo. Doložka o v, v revizi Myslím si, že tady bychom měli velice jasně pohovořit o důvodech pro eh, odmítnutí eh, schválení nebo o schválení, nebo o stažení toho, nebo zrušení toho, té pravomoci vyjednávací. To, to musíme říct je co nejpře, nejpřesněji. Já jsem si poznamenal vaši kritiku velice přesně a Zůstává faktem, že pokud dojde k nesouladu se smlouvou, tak komise musí mít pravomoc zabránit vyjednání nějaké dohody. Nemusíme se vždycky nutně obracet na soud, vzhledem tomu, že to je zlouhavé, když tady budeme mít rychlejší nástroj. Tady se také eh, hovoří o určité konzultační doložce, což by nám tady mohlo pomoci vyřešit ten problém právě při, nebo za konzultace se čínským státem. Nicméně zůstává pravda, že teď tady máme evropskou politiku a musíme vytvořit přechodní mechanismus výjimečně. A pokud se ukáže, že tento mechanismus bude v nesouladu s vytvořením nový, eh, nového rámce, tak komise musí pravomoc to na to poukázat. A je tady samozřejmě celá řada právních záruk, které musí zabránit zneužití. A poslední věc, pane předsedo, se týká toho, co zde řekli někteří poslanci. Za prvé, snažíme se předložit balíček dokumentů a nástrojů, který parlamentu a radě poskytne co nejucelenější obraz o tom, jak by mohla vypadat investiční politika. Je to uh, úplné, docela uh, eh, nezbytě nikoli. Nemáme všechno, abychom uh, nastínili úplný obraz, nicméně snažíme se to udělat co nejúceleněji. Máme vyjednávací mandáty o liberalizaci investic prakticky ve všech vyjednáváních, ve kterých je Unie zapojena. Nemáme to jenom u ochrany investic. V řadě eh, věcí vyjednávání o ochraně investic eh, je podmínkou ze strany našich partnerů pro další vyjednávání o obchodu. A my samozřejmě nechceme toto odmítnout žádnému partnerovi. Eh, stejně jako nechceme, aby žádný partner něco odmítl nám, co nás zajímá. Komise chce nás tedy požádat o doplňkovou eh, směrnici, která by nám mohla vyřešit tuto otázku. A mě by překvapilo, kdyby tato vyjednávání byla dokončena ještě předtím, než parlament dokončí eh, rozpravu o investiční politice. A pokud jde o nová vyjednávání, a my například eh, zkoumáme, jestli by bylo žádoucí mít vyjednávání o investicích s Čínou, tak to by šlo běžnou cestou. Komise by posoudila dopady, potom by to bylo veřejné připomínkové řízení, konzultace tedy. Mimochodem všechny ty mandáty budou předkládány parlamentu, tady by také byl předložen parlamentu a potom by viděli, jestli ten mandát dostaneme nebo ne. A to je proces, který samozřejmě také bude docela dlouho trvat, možná, že bude trvat hodně dlouho a rozhodně nechceme předjímat eh, debatu, eh, která bude eh, probíhat v parlamentu a na radě o politickém rámci. A také se mimochodem myslíme, že by bylo vhodné, aby parlament a rada měla alespoň několik konkrétních příkladů toho, jak by ta dohoda o investičních, o ochraně investic mohla vypadat. V rámci tohoto sdělení se nám to nepodařilo tady abstraktně tam připojit do toho sdělení. Nicméně konkrétní příklady v konkrét, několika případech, kde máme tedy vyjednávat za některé partnery, můžeme eh, předložit a těšíme se na to, nebo očekává se od nás takový vstup do debaty. No krát děkuji, Daniel Kaspery požádal o slovo. Já mám jenom ještě jednu otázku na komisi. Já jsem to v úvodním příspěvku nechtěj, nechtěl tak rozvádět, ale vzhledem k tomu, že zástupce komise o tom hovořil, chtěl bych ještě doplnit jednu otázku. A zástupce komise hovořil o tom, do jaké míry současné smlouvy jdou proti evropskému právu. V důsledku Lisabonské smlouvy členské státy předaly pravomoc eh, týkající se vyjednávání o investičních dohodách Evropské unie. To není žádná sporná otázka. Já nejsem právník, ale předseda ví, že komise je strážkyní evropských smluv. A mně eh, se zdá zvláštní, že komise v posledních eh, desetiletích a věděla o těchto tisících eh, nebo stovkách eh, bilaterálních smluv a o tom, že jsou proti evropskému právu a vůbec se tím nezabývala. Ať už otázka zahraničních investic eh, spadá do pravomoci členských států nebo Evropské unie, nesmí členské státy uzavírat žádné smlouvy, které by byly proti evropskému právu. Z čeho to vychází? Komise v posledních deset let spala nebo se nějak změnila skutečnost od 1. prosince. Mě by zajímalo, proč je nyní nutné přeskoumávat to bilaterální smlouvy a dříve to nutné nebylo. Děkuji. Předávám slovo komise, aby odpověděla na tuto otázku. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je zde určitá kritika ze strany, na, eh, eh, kritika na komisi a myslím si, že tato kritika eh, se zakládá na tom, co komise v posledních desetiletích tady nedělala. Členské státy v posledních letech neměly povinnost oznamovat existenci bilaterálních smluv komisi. A přesto ale komise v poslední době pohnala některé členské státy k soudu kvůli tomu, že eh, bilaterální smlouvy neodpovídaly evropskému právu. A tyto bilaterální smlouvy byly eh, předpokládám, vyjednávány v dobré, vůli, eh, v dobré vůli. A, ale přesto se někdy objevily otázky týkající se nekompatibility s evropským právem. Ve chvíli, kdy to komise věděla, jednala, eh, snažila se donutit členské státy, aby znovu eh, vyjednali tyto dohody, aby je změnili. Došlo k tomu před rozšířením v roce 2004 a členské státy, které přistoupily po roce 2004, eh, provedly rozsáhlý přeskum těchto bilaterálních smluv, aby se vyhly nekompatibilitě. V celé řadě případů došlo k neschodám, a pokud jde o to, zda jsou některá ustanovení kompatibilní či nikoli a komise to nechala řešit soudem. Přesto zde máme stále ještě 12 bilaterálních smluv. Komise se těmito smlouvami eh, zabývá a je jasné, že vzhledem k velkému množství bude trvat určitou dobu, než se zjistí, které smlouvy jsou kompatibilní a které nikoli. A samozřejmě to bude trvat, eh, než případné nekompat, případná nekompatibilita bude odstraněna. My navrhujeme, aby existoval mechanismus, a který zajistí, že při vyjednávání nových smluv nebo při změnách současných existujících smluv a bude identifikováno, jak, se, jak tedy odstranit eh, nekompatibilitu. Tím zajistíme právní eh, jistotu. Já neříkám, že ten navrhovaný mechanismu, mechanismus je stoprocentně eh, perfektní a že bude fungovat jako švýcarské hodinky, ale my se snažíme poskytnout eh, další nástroj, který pomůže řešit eh, problémy, které byly identifikovány a o kterých víme, že existují. Výborně, takže nyní předávám slovo zpět zpravodaji Karlu Šlitrovi. Rada nechce hovořit, nemáme zde tady stanovisko rady, jedná se o první výměnu názorů, takže myslím, že rada má právo vyjádřit se až později. Takže předávám slovo zpět zpravodaji. Jedná se o první výměnu názoru, takže myslím, že by bylo dobré, abyste nám řekl něco také k časovému harmonogramu. Řečník mluví z mikrofonu. Já jsem jenom řekla něco francouzsky pro belgické kolegy a pro předsednictví. Já se domnívám, že dnešní diskuze ukazuje, že máme určitou situaci a každý k tomu máme jiný přístup. Každá členská země chce provádět nejlepší eh, vyjednávání a mít nejlepší eh, eh, bilaterální smlouvy na jedné straně, anebo na druhé straně chceme zajistit stejné podmínky pro všechny, chceme zajistit stejná pravidla pro všechny. V současné době ale nemáme ani jednu z těchto dvou situací. Členské státy nemohou dělat to, co chtějí, protože už máme smlouvu. A ovšem 50 let dělali to, co chtěli, takže zde máme zcela různé úpravy v jednotlivých členských státech. Jsme tady v situaci, která, která se nikomu nelíbí, ale víme, že jediný způsob, jak to řešit, je s ohledem na smlouvu, protože smlouvu podepsali všechny členské státy. Takže to je současná situace. To, co já chci udělat, je udělat další krok z A do B. Když jsem si vyslechl kolegy, a to, co říkal pan Kaspar. Myslím si, že hlavním poselstvím byla právní jistota. Právní jistota je nesmírně důležitá, protože když nebude právní jistota, nebudeme pomáhat nikomu. Takže musíme eh, nalézt způsob, jak přejít z jedné situace do druhé. A musíme mít eh, na mysli právní jistotu. Ovšem, pravidla říkají, že Evropská unie rozhoduje a všichni ostatní musí pravidla EU respektovat. I když budeme mít dlouhé přechodné období, budeme mít stále situaci, která nebude úplně uspokojivá, protože zde bude určitá právní nejistota. Někdy to bude moci um, řešit soudní dvůr ve chvíli, kdy dojde k rozporu mezi bilaterální dohodou a evropskou legislativou. absolutely no... Nebo to bude řešit soud UNCITRAL. A, takže v každém případě dlouhé přechodné období bude znamenat problémy. Musíme ale v každém případě využívat právních nástrojů, které máme, a to je především smlouva. Musíme se snažit definovat toto přechodné období, definovat, jak dlouhé bude. Já jsem neslyšel odpověď na tu otázku doložky o ukončení platnosti. Možná se k tomu můžeme ještě vrátit. Další kolega zmínil podobné otázky jako kolega Gaspary a Kader Arif. A poukázal na to, že budeme muset o tématu dále hovořit, protože zde jsou různé názory. Já bych chtěl pokázat na to, že nejsem eh, německým zeleným, já jsem severský zelený. Eh, to bych chtěl říci kolegovi Dartmouthovi. Pan Dartmouth nehovoří na mikrofon. Není možné tromočit. Švédsko má také nějaké bilaterální dohody a já jsem přesvědčen o tom, že Švédsko by si chtělo podržet pravomoci nad těmito dohodami, ale nyní máme nová pravidla v EU, novou smlouvu a to musíme respektovat. To je bohužel smutné pro vás, ale možná je to dobré pro jiné. Není k tomu, co říkala komise. Řekl jste, že je to nepřijatelné. Já si myslím, že by bylo nepřijatelné také to, aby vznikaly nové smlouvy bez eh, zahrnutí Evropského parlamentu. To by podle mého názoru bylo podobně nepřijatelné. Rovněž vítám to, že už nyní žádáte o pokyny týkající se toho, jak by měla vypadat budoucí politika a já si myslím, že k tomu se určitě dostaneme. Dále si myslím, že je důležité, abychom se zabývali tou nekompatibilitou mezi eh, bilaterálními smlouvami a evropskou legislativou, protože to je otázka, která se musí řešit. A ještě jsem zapomněl zmínit jednu věc, a to, je, to jsou portfoliové investice. Jak budeme řešit tuto otázku? To je otázka, na kterou se prosím zamyslete, protože se toho určitě dotknu ve své zprávě. Pan Kaspary rovněž zmínil časový harmonogram. Já si myslím, že je zde důležité, abychom věc udělali pořádně, ne až tak rychle. Takže bychom měli mít dostatek času. Ale přesto bychom se měli snažit být co nejrychlejší, ale hlasovat bychom měli až ve chvíli, kdy budeme připraveni hlasovat je nutné, aby do té doby bylo přeskoumáno co nejvíce bilaterálních dohod. To by bylo pro celý proces velice užitečné. Já doufám, že se na nás rada obrátí s informací, jakým směrem se diskuze v radě ubírá, protože zde došlo ke změně. Vy jste měli tuto pravomoc dříve, nyní jste se určité pravomoci vzdali a možná se to některým nelíbí, ale já se v každém případě těším na další diskuzi. Je jasné, že musíme pokročit dále, protože situace jinak povede k právní nejistotě, pokud se nedohodneme, jak celou věc upravit. Každá instituce má možnost sabotovat jakoukoliv dohodu, má možnost zdržovat, eh, má možnost nesouhlasit. Komise může blokovat nové dohody, může eh, hnát členské státy k soudu. My můžeme dělat problémy s, s jakýmikoliv existujícími dohodami, ale já si myslím, že, se, že bychom se měli snažit nalézt co nejlepší řešení pro budoucnost. Děkuji. A máte už nějakou představu o časovém harmonogramu, kdy předložíte návrh stanoviska? Měly by probíhat paralelní diskuse se stanoviskem o zahraniční politice? Výborně. Takže se dostáváme k bodu 14 na pořadu jednání, tedy směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011 až 2020 Koordinátoři INTA se v červenci rozhodli, že naše, náš výbor by měl výboru ITRE a dát stanovisko. Itre je příslušným výborem k tomuto tématu. Přijetí zprávy ve výboru ITRE je plánováno na konec září a z tohoto důvodu je náš časový harmonogram velmi napjatý. Z tohoto důvodu lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. září v poledne. O stanovisku bychom měli hlasovat na další schůzi 28. září. Naším zpravodajem k tomuto tématu je Jan Zahradil z ECR, ale vzhledem k tomu, že dnes zde nemůže být, předávám slovo Robertovi Strdimu ze stejné politické skupiny, který souhlasil s tím, že bude prezentovat eh, ve jménu zpravodaje tento návrh stanoviska. Předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan Zahradil se omlouvá. Eh, zaslal mi několik poznámek a já eh, se vynasnažím vám je tady teď interpretovat. Budu muset změnit trošku tady angličtinu, možná že k horšímu. Schvalujeme odhodlání komise dokončit interní trh s energií a to zároveň s tím, že respektujeme právo členských států určovat svůj vlastní energetický mix. Členské státy by měly být schopné ovlivňovat tuto politiku Eh, také v souvislosti s výzvami z 21. století, diverzifikace zdrojů energie, zásobovacích tras a infrastruktur a propojení mezi sítěmi pro dodávky eh, ropy, plynu a inteligentními systémy zásobování jsou klíčové pro dlouhodobou bezpečnost a udržitelnost dodávek energie do EU. Dále je třeba vytvářet synergie mezi eh, energetickou strategií EU a eh, vnějšími vztahy, eh, tak abychom zajistili EU e dlouhodobý přístup k surovinám a dodávkám energie za spravedlivé ceny. Dále se doporučuje přijetí v pravidel bezpečnosti a energetické účinnosti, které jsou v souladu s pravidly EU a platí a aby, doporučuje se, aby na úrovni VTO byla iniciována zavádění celosvětových norem, které by podpořily otevřený a spravedlivý obchod. V neposlední řadě Připomínáme, že je důležité zvyšovat přímé zahraniční investice EU směřující prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a prostřednictvím společných podniků, dobudování a modernizace energetické infrastruktury a podporovat tak diverzifikaci v těchto zemích diverzifikaci eh, skladby energetických zdrojů. Máme tady několik pozměňovacích návrhů, ty jsem trošku změnil, protože tam ta angličtina nebyla úplně ideální. Takže nevím, jak to nakonec eh, bude vypadat, ale Každopádně povzbuzuje se, eh, eh, povzbuzují se členské eh, státy k tomu, aby podpořili solidaritu v rámci boje s výzvami ve 21. století. Na, člán, na základě článku 194 Lisabonské smlouvy aby se tedy uplatnilo toto. Já se o tom omlouvám jménem pana Zahradě, že tady nemůže být a, a s rád mu vyřídím jakékoliv vaše reakce. Děkuji Robertu Stadimu na, za to, že zaskočil za kolegu Zahraděla. A nyní a, má slovo Janik Žadov za zelené. Děkuji, pane předsedo. Mám poznámku, která se týká tomuto, tohoto tématu. Pro mě je důležité, že zde něco chybí, totiž to, co odpovídá koncensu v rámci Evropské unie, totiž vztah k surogenové strategii a vztah celkově energetické strategii. Nám jde přeci o to, abychom šetřili energii a abychom energii využívali efektivním způsobem. Když se podíváme na tu celkovou strategii v Evropě a pokud ji zaměříme na to, jakým způsobem získat přístup ke zdrojům energie mimo Evropskou unii, tak si myslím, že opravdu nezačínáme nebo nepřistupujeme k celé věci ze, správného, ze správné zprávy. Samozřejmě je, jde o to, abychom zabezpečili dodávky energie v Evropě, ale to musí jít cestou efektivnosti využívání energie a také efektivních infrastruktur. Je to tedy průmyslové téma, to zajištění bezpečnosti dodávek. Například Čína má e, konjunkturální plán chce investovat 230 miliardů dolarů do e, e, ekologických technologií. V USA investují 100 miliard dolarů a my pouze 25. To je důležitá věc. Musíme se podívat na ten celkový rozměr. A vždy musíme mít na zřeteli, že na prvním místě by měla být energetická účinnost. A myslím si, že na tom se v Evropě shodneme, zejména e, co se týče obnovitelných e, energií. Samozřejmě nemáme konsenzus v Evropské unii, co se týče jádra. Proto bychom se měli v textu zaměřit na energie, které jsou koncentuální a ne, které jsou kontroverzní. Také nestačí stále neustále, neustále hovořit o subsidiaritě v energetické otázce. Není možné říci, že Evropská unie má investovat, ale že ten celkový energetický mix potom závisí na každé jednotlivé členské zemi. Máme zde důležitá rozprnutí Evropské unie, co se týče energie, například jaký, jak velký podíl obnovitelných energií má být, takže to není pouze záležitost eh, členských zemí. Já jsem pozorně sledoval to, co jste říkal. Nějaké další připomínky? Ještě někdo jiný se chce vyjádřit? Takže předávám slovo komisi, Generální ředitelství pro energetiku se omlouvá, že zde nemůže být a přispět do naší diskuze. Zajímalo by mě, jestli by k tomu chtělo něco říct generální ředitelství pro obchod. Nikoli. Já předám to, co jste říkal panu Zahradilovi. Nevím, jaký je vás postoj váš postoj k jaderné energii, energie, ale vím, že tato energie je stále populárnější v některých zemích, ale v každém případě předám panu Zahradilovi, panu Zahradilovi to, co jste říkal. Next point, but 15. Další bod na pořadu jednání, bod 15, je posledním bodem. Takže bych chtěl říci, že schůze koordinátorů začne pět minut poté, co dokončíme diskuzi o tomto bodu na pořadu jednání. Souhlasíte s tím? Ano, takže bod 15 jedná se o druhou výměnu názorů. Poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky. Naším zpravodajem je, promiňte, příslušným výborem je výbor pro rozpočet. My jsme se rozhodli, že my k tomu připravíme stanovisko. Spravodajem je pan William Dartmou. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Stanovisko, až bude vypracováno, bude obsahovat mé názory. Ale nyní bych chtěl stručně schrnout a jasně schrnout to, o co zde jde Chtěl bych říci, že asi budu částečně opakovat to, co jsem řekl před šesti týdny, ale bylo to před šesti týdny. Nevím, jestli je zde někdo, kdo si eh, výborně pamatuje, co jsem minule říkal, tak se omlouvám, že se budu opakovat. A mnohokrát děkuji profesionálům z EIB a z komise, eh, se kterými jsem se dnes ráno setkal. Mnohokrát děkuji za jejich čas a za to, že se velice jasně intelektuálně vyjádřili. Jde zde o to, že existuje záruka z rozpočtu EU vůči EIB eh, ve výši 25 miliard eur. 25,8 miliard eur. To se obnoví v, v říjnu 2011. Dále jsou zde 2 miliardy eur jako záruka, a které budou, která bude schválena ve stejnou dobu. To umožní institucím, aby rozšířili rozsah své práce. Je mi líto, že pan Šlitr odešel, protože má jiný přístup, jiný pohled na věc Součástí rozšířených cílů by mělo být podporovat projekty související s klimatickými změnami. Mělo by to zahrnovat také místní rozvoj a rovněž se rozšiřuje seznam zemí, kterým je možné půjčovat. Nové země zahrnují Bělorusko, Irák, Island a Kambodžu a Libii. Rovněž bych chtěl uvést, že způsob, jak EIB půjčuje, je velmi dobrý. Jediné dvě nenávratné půjčky byly půjčky Argentíně a Jugoslávské republice. Argentína prošla mnoha hospodářskými krizemi a nemohla splácet a Jugoslávská republika nesplácela, protože přestala existovat. Půjčka Argentině nebo splácení této půjčky bylo přeorganizováno a nedošlo ke ztrátám. A půjčka Jugoslávské republice byla přerozdělena mezi následnické republiky. této země. Já nebudu jednotlivé země jmenovat, protože název jedné z těch zemí je problematický především pro naše řecké kolegy. Takže nedošlo k žádným ztrátám nebo k žádným hmotným ztrátám. Dále bych chtěl uvést, že EIB eh, má dostatek kapitálu, takže je schopna půjčovat více peněz, aniž by vyžadovala další kapitál úrovně 1. Další věc, kterou bych chtěl uvést, je, že ty, ta vysoká čísla, která jsem zmínil, jsou stropy. Nejsou to cíle. Znamená to, že se očekává, že obnos peněz, které budou půjčeny podle těchto kritérií, budou, bude nižší než těch 25,8 miliard eur a ty 2 miliardy eur. Banka se bude snažit eh, plnit eh, některé cíle evropských politik a také neobchodní cíle. A tato záruka, o které zde hovoříme, eh, by měla být zárukou pro neobchodní půjčky EIB. Abych to uvedl v kontextu. A dodatečná částka, která je požadována, je asi 9 Poslední bod, který bych chtěl zmínit a který se odrazí v mém stanovisku, je, že zde existuje velký tlak ze strany Evropského parlamentu, aby Evropská investiční banka eh, poskytovala více půjček na rozvoj. Je třeba poukázat na to, že tyto, tento druh půjček eh, jsou půjčky, které si vyžadují hodně zaměstnanců a hodně práce. A bude to tedy znamenat, že zde bude třeba více lidí. A já si myslím, že takovéto půjčky by tudíž byly příliš drahé. Já doufám, že to kolegové budou mít na paměti, až budou žádat o to, aby EIB poskytovala více půjček na rozvoj. Takže to je z mé strany všechno a těším se na diskusi. Mnohokrát děkuji. Nyní předáváme slovo dalším členům výboru, pan James Kutaš. Așa cum spuneam și în prima dezbatere acestui subiect. Děkuji. O tomto tématu jsme již jednou diskusi vedli a tehdy bylo řečeno, že půjčky od EIB představují polovinu investic. Je to tedy o polovinu více než investice Světové banky a proto jsou velice silným instrumentem, který opravdu odvádí velice dobrou práci i u projektů, které se týkají sociální infrastruktury, klimatických změn, podpory udržitelné dopravy a dalších témat. Tímto způsobem jsou také podporovány malé a středně velké podniky a já si myslím, že právě tyto podniky je třeba podporovat, protože tímto způsobem je možné podpořit hospodářský rozvoj a bojovat proti nezaměstnanosti. Tímto způsobem je také možné podpořit partnerství mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. A opět je to prostředek pro eh, podpoření rozvoje a pro boji proti chudobě. Tímto způsobem se vytvářejí podmínky, které jsou příznivé pro obchod. Rád bych dodal ještě toto. Roční ohodnocení efektivity půjček by bylo něco, co by bylo dobré zavést, protože tímto způsobem bychom získali lepší a transparentnější přehled o tom, jak to vlastně probíhá a také bychom tímto způsobem potom mohli zredukovat správní výdaje v souvislosti s těmito půjčkami. Děkuji. Janik Šaro, zelené. Děkuji, pane předsedo. O těchto věcech jsme hovořili v rámci poslední diskuze skutečnost, je Evropská investiční banka nyní dostává mandát, který se týká celého tématu klimatických změn, je něco, co sebou nepřináší žádné velké problémy. Já si myslím, že my se shodneme na kritériích pro financování těchto projektů, tak jak ta kritéria budou navržena. Zatím je k dispozici nemáme zejména co se týká projektu proti klimatickým změnám. A informace, které máme, nás zrovna neuklidňují. Například víme, že zde máme projekty, které se týkají snižování emisí CO2, které se také týkají velkých přehradních nádrží. A ty, takovéto typy projektů z mandátu vyloučeny nejsou. Samozřejmě je možné mít banda, které se, který se týká boje proti klimatickým změnám. To jistě ano, ale není možné tímto způsobem podporovat eh, vlastně projekty, které podporují klimatické změny, jako například výstavbu velkých přehradních nádrží. To by z toho mělo být vyňato. Děkuji. Děkuji jménem komise. Stefan Apple. se nehovoří do mikrofonu. Řečník nehovoří do mikrofonu. Můžete si prosím zapnout mikrofon, děkuji. Komise stále nehovoří do mikrofonu, bohužel neslyšíme řečníka. Mohl byste vlastně použít jiný mikrofon, říká vám předseda. Tak, teď už se slyšíme. Děkuji. Já nemám mnoho, co bych dodal k tomu, co uh, zde navrhovatelé řekli. To bylo velice dobře vysvětleno. Ten návrh má uh, být postaven na stávajícím právním základě a Předpokládá se, eh, že zde bude ukončení platnosti v roce 2011 a znamená to, že eh, jinak nebude moc EIB poskytovat eh, úvěry podle stav, nebo zastávající záruky. A teď nevím, jestli by tady kolega z EIB nechtěl říct něco k té otázce klimatických změn. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já nechci eh, toho dodat příliš mnoho k tomu, co zde již padlo. Akorát bych zdůraznil, že EIB v této oblasti činnosti mimo EU eh, pracuje s politickým mandátem, což celá eh, jasně znamená, že to, co děláme, spočívá v naplňování politiky EU. Tolik tedy k kritériím pro investice eh, související s, s klimatickými změnami. Ta kritéria pro projekty, které budou, mít, které budou zahrnuty do takovéhoto mandátu, tak to ta jsou dána politické a to nemůžeme skrývat. Ovšem, já si myslím, že ne banka, ale vy musíte rozhodnout a rada, o tom, že tady není jenom jediná politika, je tady politika také energetické bezpečnosti, kromě klimatu. Takže pokud se některé eh, projekty budou financovat z energetické bezpečnosti, tak nespadnou do eh, těchto dvou miliard dodatečných na klima, ale budou například na zbytek, eh, tedy na tu energetickou bezpečnost. Tak bychom ta kritéria rádi předložili, a rádi bychom eh, zcela transparentně eh, potom naplnili to, o čem rozhodnete vy na své úrovni. Děkuji. A abychom eh, ukončili debatu o této otázce, tak si ještě jednou vyslechneme našeho zpravodaje Vilmeta Damuta. Už nemám mnoho, co bych dodal. Akorát bych řekl, že před 6 týdny jsem říkal, že EIB je asi poloviční, co Světová banka. Nicméně o to tady nejde. EIB je opravdu velmi rozsáhlý podnik. A to, co dělá, má dopady. Ne, jak ostatní zde vědí, Eh, sou, nesouhlasím často s někým z eh, sociální demokracie, ale tentokrát ano, zcela v tom, že je důležité, aby malé a střední podniky dostali pořádný, respektive takhle, řeknu to jinak, je třeba, aby měli malé a střední podniky úplný přístup eh, k úvěrům EIB. Na to docela jistě do svého stanoviska napíšu. Samozřejmě EIB by měla mít určité eh, pravomoci v oblasti klimatických změnách. To je třeba definovat a je to na parlamentu, aby rozhodl, jak silné to pole působnosti bude. A já bych to považoval za diskutabilní. A potom eh, mě tady velice zaujala ta poznámka o energetické bezpečnosti. Jak my to vnímáme, to je zcela legitimní a žároucí cíl. Nekomerční. Tedy, aby některé ty úvěry měly za cíl zajistit eh, energetickou bezpečnost. No každopádně schrnu to tak, eh, že se těším na další část debaty, kdy už budeme mít dispozici dokument. Děkuji, říká pan předseda. Tím jsme se dostali na konec eh, této debaty a rád bych vám připomněl, že návrh stanoviska budeme projednávat 28. nebo 29. září. Děkuji vám. Nemáme žádné položky nebo různé, takže vám všem poděkuji za spolupráci a příští jednání budeme mít 28. a 29. září, přičemž to první začne už v 9 hodin ráno. A jak jsme se dohodli, nyní navážeme jednáním a koordinátorů za pět minut. Takže poprosím všechny ostatní, kteří eh, nemají nárok eh, na to zde zůstat, aby místnost opustili. Děkuji.